Jury. Výbor Jury mě informoval, že Stanislav Polčák stáhnul žádost o ochranu své parlamentní imunity. To znamená, že tento postup se tím uzavřel.